Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Nejprve bych chtěl říci, že pan Vidal Moreira eh, se musí omluvit, protože mu nebylo špatně, takže nakonec musel odjít domů. Dovolte mi ještě teď několik slov. Není jste zatím tolik eh, lidí, ale nejprve bych chtěla tady poděkovat Vitelovi když jsem už, už jsem o tom hovořil předtím a chtěl bych také poděkovat i ostatnímu personálu výboru komity, nikoli pouze Albertové, ale všem, eh, všem pracovníkům, kteří nám pomáhali naprosto vynikajícím způsobem během misí mimo Evropskou unii, byli velice eh, užiteční, velice napomocní, pracovali usilovně a náš výbor díky nim pracoval velice efektivně. Za druhé bych také chtěl poděkovat personálu, až tedy naši kolegové ze, ze socialisty se stěší, tak eh, bych chtěl poděkovat také všem kolegům eh, z různých eh, pracovních skupin, kteří také byli velice nápomocní všem, nikoli pouze za členy ECR, ale i EPP, socialisty, takže všem těmto pracovníkům velice děkuji za práci, kterou odvedli. A samozřejmě také i Eh, jsem zapomněl na zelené. Chtěl bych říci, že poslanci jsou pouze tak kvalitní, jak kvalitní mají spolupracovníky. Takže chtěl bych ještě oficiálně říci, že v těchto pět let jsme měli naprosto vynikající personál, vynikající spolupracovníky a chtěl bych vám všem poděkovat. A teď se již dostáváme k pořadu jednání. Máme zde bod 6, obchodní strategie Světové banky. Čeká nás výměna názorů s Jeffrey eh, Lewisem, ředitelem oddělení Světové banky pro mezinárodní obchod a tím to vám dávám slovo. Chcete si sednout k nám? K tomuto stolu máme připravenou prezentaci. Potřebujete nějakou technickou asistenci nikoli. Ano, děkuji. Pane předsedo, chtěl bych vám všem popřát dobré odpoledne. A celá jistě oceňuji příležitost vystoupit zde na schůzi vašeho výboru, abych vás informoval o těchto věcech. Můj eh, předchůdce, pan Beckmel, se vlastně zde také prezentoval tyto informace zhruba před třemi lety. Tehdy hovořil vlastně o nové strategii Světové banky, byla to vlastně nová obchodní e, strategie. Tato strategie stále ještě trvá, je to od roku 2011, takže už trvá asi tři roky, ale zatím ta strategie je považována za poměrně dobrou, takže jsme si ji ponechali a budu tady o ní dnes hovořit. Chtěl bych vás informovat o nejnovější situaci v, ob- v oblasti obchodní strategie. Ehm, v Světové banky, budu hovořit o určitých eh, konkrétních věcech a také budu hovořit i o určitých eh, dalších eh, věcech, které se toho týkají. Vypadá to, že toho bude poměrně dost, ale myslím si, že se nám to podaří všechno projít. Budu hovořit také o takzvané Aid for Trade, pomoc za obchod, kde podporujeme zejména rozvojející se země. Také vás stručně informuji o obchodní strategii pro tyto země. Dále vás informuji o strategii, která má pokročit, která má také podpořit pokrok v rozvojovém kole z Dauha, dále i o věci, které se týkají Evropské unie. A jedna z věcí, o které jste již před několika týdny byli asi informováni, tak ta věc se týká celní unie mezi Evropskou unii a Tureckem. A nakonec ještě budu mít několik komentářů, které se týkají dohody e, TTIP a TTP což jsou veliké, velké připravované obchodní dohody. Co se týče kontextu, chci říci, že nejsme obchodní organizací, zajímá nás obchod kvůli tomu, že nás zajímá růst, eh, sdílení prosperity a také odstraňování chudoby a stále postupně si uvědomujeme, že právě obchod je velice důležitá hnací síla pro růst. Myslím si, že už je to empirický fakt E, nikde nemůžete najít e, v žádné globální ekonomice za posledních 50 let. Můžete najít příklad toho, kde by bez růstu došlo k nějakému velkému e, pokroku, aniž by tam tedy nebyl velký pokrok v obchodu. Rozvojující se země stále více těží právě z růstu a Celá řada lidí si uvědomuje, že ten prospěch z toho však není vždy rovnoměrně rozdělen, že ne vždy z toho všichni těží stejným způsobem. A zejména ty země s nejmenší infrastrukturou a s nejmenšími příjmy, a s nejmenším propojením na světové trhy většinou nebo často nemají dostatek příležitostí, které by chtěli. Čili naše snaha usiluje o to, abychom učinili vše, co je v našich silách, abychom odstranili tyto nedostatky a abychom e, přenášeli příležitosti i pro nízkopříjmové země, zejména pro rozvíjející se země, aby si také tyto rozvíjící se země, rozvojové země mohly více účastnit světového obchodního systému. V současné době probíhá mnoho změn. Já jsem studoval obchod na Eh, vysoké škole už před mnoha lety a dnes je celá řada věcí naprosto jiných. Samozřejmě, že některé věci jsou společné, ale máme zde celé řady, celé řadu nových faktorů. Máme zde nové distribuční kanály, máme také cel, úplně nové, nový spis, systém myšlení, jak přemýšlíme o obchodu, také eh, je zde světový hodnotový řetězec, je zde otázka logistiky, eh, také stále více věcí eh, se, eh, také v tom obchodu je stále více věcí, které se týkají služeb a také často, stále častěji přemýšlíme o tom, jak eh, snížit křehkost a zranitelnost ekonomik vůči vnějším šokům, včetně obchodních šoků, a jak posílit tyto ekonomiky, jak posílit jejich odolnost. Jak to tedy dnes vypadá? Eh, už jste dnes asi slyšeli, že tady máme pět oddělení. Ta nejmenší se jmenuje Exit. Myslím si, že už eh, jste eh, slyšeli od mých kolegů o tom programu pro Exit. A jak tedy chce Světová banka um, zlepšit tu situaci. Takže máme zejména možnost poskytování půjček, také poskytujeme technickou asistenci, hm, poskytujeme uh, znalosti, vědomosti a také i spolupracujeme s různými dalšími mezinárodními organizacemi, ženevskými, bruselskými a tak dále. Čili myslím si, že naše aktivity jsou poměrně dobře vyvážené a rozšířené a já ještě o nich budu hovořit později. Co se týče úvěru a půjček, tak jsme největší multilaterální poskytovatel takzvaného Aid for Trade, čili to znamená, že tedy poskytujeme pomoc půjčky v, sou, v kontextu určitých činností, které pomáhají rozvíjícím se zemím v tom, aby mohli eh, se více zapojit do světového obchodního systému. Naše portfolio dosáhlo více než 2, mili, 2 miliard dolarů, eh, pardon, 12 miliard dolarů a 12,4 miliardy dolarů a také zde máme nástroje, které mají eh, posílit reakci na šoky v současnosti tedy eh, právě finanční krize eh, vedla ke tří, mm, násobnému navýšení. V současnosti se zaměřujeme na infrastrukturu, také na softwary a eh, takzvaný software, například poradenství, clearingové systémy, různé znalostní portály a tak dále. Chtěl bych ještě jednou upozornit na čísla, která tedy jsou kolem 12 miliard dolarů, to jsou ty modré sloupce. A pak je zde ještě počet projektů, které je víceméně stejný. Um, jde o to, že ten rozměr těch projektů se zvětšuje. Dále vidíme, že došlo k určitému posunu, k určitým změnám v několika posledních letech, spíše na um, věci, které mají podpořit přístup na trhy, Eh, také méně, trošku je to méně v podpoře konkurenceschopnosti, nicméně celkově to portfolio je velice silné a různorodé. Co se týče tedy obchodní strategie, o té už jste někteří i slyšeli, někteří už o tom víte, jak už jsem říkal, tak ta byla zahájena v roce 2011 a soustředila se ne i na naši vnitřní interní práci, na tom, jak Světová banka má účinněji pracovat, ale zároveň se také velice soustředíme na to, jak eh, více spolupracovat s větším počtem partnerů eh, v ostatních částech světa, eh, i s, s partnery, jako je VTO a tak dále, Un, UNTACT. Máme zde čtyři pilíře, konkurenceschopnost a diversifikace, dále usnadnění obchodu, doprava, logistika, dále přístup na trhy mezinárodní obchodní spolupráce a také, jak už jsem říkal, lepší řízení obrany proti vnějším šokům. Teď vás informuji podrobněji o těch jednotlivých eh, částech, o těch jednotlivých pilířů. Co se týče konkurenceschopnosti a diversifikace, tak máme speciální soubor nástrojů, speciální toolkit, který mohou člen, eh, které mohou země využívat k diagnostice problémů, k tomu, aby zjistili, jaké jsou ty hlavní překážky konkurenceschopnosti a co lze učinit, jak je odstranit. Také se stále více klade důraz na obchodování se službami, to už jsem také zdůrazňoval, takže se soustředíme celé, v celé řadě zemí právě na služby. Eh, je zde, je zde seznam na tomto snímku, takže jen také radíme v tom, jak pokročit v této oblasti. A soustředíme se na uh, hodnotový řetězec a také na efekt přelivu. Um, Dále, co se týče usnadnění obchodu, logistiky a obchodním financování, o tom, vlastně k tomu se vztahuje i to rozvojové kolo z Dauha. Opět to je celý seznam různých aktivit, soustředíme se například na dopravní koridory, díváme se na mm, přeshraniční řízení. Mm, dříve se tomu říkalo cla, ale dneska vlastně už víme, že se jedná o mnoho více věcí, než jsou pouze cla ohledně toho přeshraničního obchodu. Dále je zde před několika týdny jsme e, vypracovali speciální index e, výkonnosti logistiky, kde vlastně se má e, zjistit, v jakých zemích je ta situace v logistice nejlepší a zde vycházíme z informací z pěti tisíců dotazníků z asi ze 180 zemí. Dále obchodní finance, to bylo velice důležité zejména během finanční krize protože tam byly vysoké náklady a nízká, ehm, nízký přístup k těmto, tomuto financování, zejména v těch rozvojových zemích. Dále je důležité soustředit se na netarifní opatření, takhle na regulační opatření v oblasti obchodu se službami, Nemusí se vždy jednat eh, konkrétně o tarifní nebo netarifní opatření. Můžou to být prostě všechna opatření, která omezují poskytování služeb eh, přeshraničně. Pak je zde otázka regionální integrace. Máme zde multilaterální kolo z Dauha, ale pak eh, jsou zde i různé megaprojekty, um, dohoda TTIP, a také i podregionální oblasti a také přistupování k VTO, um, tak dále. Pak to máme čtvrtou oblast, kde se snažíme zmírňovat důsledky šoku, eh, to, jaký eh, dopad eh, mají změny v obchodování na situaci na trhu práce a poté na chudobu. To je tedy oblast, kde máme ještě hodně co dočinění, jak my, tak tedy globální komunita. Bezpečnost dodávky potravin, to je také téma s globálními aspekty. A celá řada zemí eh, se vlastně snaží do této politiky napasovat určitá protekcionářská opatření. Pak také nám jde o lepší, vyváženější přístup k příležitostem pro obchodování pro všechna pohlaví. To je tedy jenom takové krátké představení toho, co děláme. Víc materiálu je na naší webové stránce a rádi vám k tomu něco dalšího sdělíme. Další oblast, kde pracujeme usilovně, je oblast vyjednávání a usnadnění obchodu na půdě VTO. Víte, že vlastně to kolo jednání Doha, celá ta kola začala před deseti lety a ten hmatatelný pokrok je, přišel poměrně pomalu. My jsme byli svědky jednání od začátku, především pokud jde o usnadění obchodu. V roce 2005 jsme spustili program zaměřený na podporu rozvíjejících se zemí, zvláště zemí s nízkým příjmem, tak, aby si tyto vybudovali kapacitu, která by jim vůbec umožnila zapojit se do vyjednávání. Celá řada z nich nevěděla, jak se zapojit, o, čem, o co vlastně jde, jak fungovat na půdě VTO a tak dále. Také jsme spustili pilotní jednání, eh, tedy, nebo tedy vyvinuli takovou příručku toho, jak jednat a to jsme vyzkoušeli v případě některých zemí. To byl totiž důvod, proč někdy ten pokrok byl velmi pomalý. Eh, některé země se bály, kolik vlastně zapojení do jednání stojí a co to přinese. My jsme připravili takovou příručku, do které přispělo 120 zemí i další agentury a skupiny. A tato příručka eh, vlastně umožnila vyčíslit některé věci a ukázalo se, že tedy ty částky jsou daleko nižší, než se lidé obávali. A konečně, tak eh, jak eh, tedy máme za sebou prosincové jednání na Bali, kde se podařilo dojednat některé zásadní aspekty dohod o usnadění obchodu, se nyní snažíme vyvíjet tlak na další partnery, aby pomohli při skutečném zavádění těchto výsledků do praxe, uvolnili k tomu zdroje a kapacity, které jsou nezbytné pro rozvojové země, tak aby tyto mohly naplnit své závazky. Usnadění obchodu jsem tady zmínil. Hodně také spolupracujeme se sektorem zemědělství, to zase tedy souvisí s bezpečností dodávky potravin a s potřebou ujistit se, že navážeme na to, co je již cené v tom našem programu zabezpečení dodávky potravin, a to znamená zajištění jistot, jisté dodávky na domácích trzích a pro domácí spotřebitele. aniž bychom se museli uchylovat k intervencím, které se dost často prodraží a nejsou úplně efektivní. Také jsme hodně pracovali na programu odstranění celních kvót pro ty nejméně rozvinuté země. Nadále věříme, že by to byl efektivní způsob, jak zajistit stabilní přístup na zahraniční trhy pro ty nejméně rozvinuté trhy země. A byli jsme také autoři celé řady analýz, které ukázaly, že miliony lidí by nemuseli žít v extrémní chudobě, kdyby opravdu fungoval efektivně bezcelní systém. Bali tedy přišlo s konkrétními úkoly, které je třeba naplnit. My máme k tomu určité kapacity, 50% našich kapacit je již vlastně věnován problematice usnadění obchodu, teď je o to, jak to ještě dále zefektivnit. a zkrátili například dobu, kdy zboží čeká na odbavení na hranicích nebo v přístavech a podobně. Takže my tady nadále budeme úzce spolupracovat v této věci. A ještě jedna jedna taková momentka. Na levé straně toho grafu vidíte, že objem opatření usnadnění obchodu rapidně vzrostl skoro o 50 tedy zastoupení těchto aktivit v našem portfoliu. Dnes tedy to činí 6 miliard z našeho celkového 12 miliardového portfolia. Pak jsou tu také další aspekty, kde jsme se zapojili, které souvisí s fungováním Evropské unie. Posledních 18 měsíců nebo dva roky skoro jsme se snažili eh, di- diagnostikovat a zlepšit konkurenceschopnost řecké ekonomiky. My jsme k tomu na podzim 2013 zveřejnili zprávu a použili jsme také některé ty nástroje, o kterých, o kterých jsem tady hovořil. Provedli jsme tedy detailní diagnózu systému logistiky, ať už jde obchod nebo dopravu po Řecku. To bylo tedy financováno eh, Světovou bankou, částečně také Evropskou komisí. A vedlo to k celé řadě zjištění, ale já tady nebudu konkrétně hovořit o Řecku. Nicméně my jsme tedy vlastně přišli s konkrétními indikátory, které umožňují provést diagnózu. Oproti něm také vidíme, že došlo ke zlepšení v některých oblastech loni. Jak víte, Řecko na tom bylo nejlépe, pokud jde o zlepšování situace právě v oblastech, které jsme identifikovali na základě naší diagnózy. Také jsme prováděli analýzy celní unie mezi Evropskou unii a Tureckem, která je nyní skoro 20 let stará. Provedli jsme analýzu hospodářského dopadu, který tato unie měla. Zjistili jsme, že to funguje dobře a že by ještě šlo eh, něco zlepšit. Možná, že jste tady byli, když před pár týdny měl můj kolega dlouhou prezentaci, kdy prezentoval výsledky této zprávy, která bude formálně zveřejněna, myslím, za dva týdny. Bude tady oficiálně představena v Ankaře což je také tedy další velice důležitý aspekt našich aktivit. A konečně tedy eh, ty, ta znamen, ty takzvané oblasti, eh, tam tedy platí ty takzvané platinové obchodní dohody mezi největšími hráči a obchodníky na světě. Týká se to především oblasti kolem Pacifiku. Tady už nejde jenom o snižování obchodních tarifů či odstraňování překážek obchodu, Tady tedy naše ambice jsou daleko větší než jen klasický obchod, případně snižování kvot. Jde nám také o investice do pracovních sil, životního prostředí a tak dále. My ovšem nejsme tedy součástí VTO, nejsme jednacím partnerem, to znamená, že méně snah a také nás tady méně znepokojuje ta míra, eh, do které se nám podaří naplnit zájmy nebo jednat souladu se zájmy rozvíjejících se zemí. Jde nám spíš o to, abychom umožnili těmto rozvíjejícím zemím těžit z obchodních příležitostí, které se jim nabízí. A doufáme, že tyto tzv. mega dohody se podaří časem harmonizovat a některé další země budou schopny přistoupit k těmto dojednaným dohodám. Také jsou tu obavy z toho, co se stane eh, s těmi, kteří, kterým tak trochu ujede vlak. Nejen v našem sousedství, ale také obecně. Protože tady tedy každá ta preferenční dohoda přináší riziko že obchod odteče jinam na úkor některých zemí a my máme obzvlášť obavy, že pokud půjde o země, pokud takto budou postiženy země s nízkým příjmem, nepřispěje to k naplnění cílů, které se snažíme naplnit. So with that... Takže tím tedy končím uh, svoje formální vystoupení a jsem ochoten odpovědět na jakékoliv otázky které můžete mít. A děkuji tedy za to, že jste mi vůbec dal příležitost tady pohovořit. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pane Luisi, mám celou řadu otázek a jsem si jist, že i naši členové položí dotazy. Evropská unie je největším dárcem co se týče Aid for Trade. Jak to řídíte, tedy Světová banka? Měříte, sledujete efektivnost těch jednotlivých cílů, jakým způsobem to děláte? Také jste začal hovořit o Báli, já jsem byl přítomen, takže ano, máte pravdu, je správné podepsat tyto facilitační dohody a jak se toho účastní vaše banka. Zmínil se to velice stručně, čili bych chtěl vědět víc. Pochopitelně chceme, když padne rozhodnutí, aby dané věci byly také uplatněny, aplikovány. A další věc, co se týče potravinové bezpečnosti. To mě trošku znepokojilo. Jsem eh, tady dlouho v Evropském parlamentu, také eh, jsem se účastnil urgvajského kola vyjednávání a tam jsme udělali vlastně takovou chybu v rámci Evropské unie. To znamená, že jsme zničili všechny trhy eh, pro třetí svět, třetí země, protože jsme vytvořili dumping na jejich trzích. To je tedy můj osobní názor, možná, že ho nezdílí ostatní, ale když jsem se účastnil vyjednávání, tak se jednalo o potravinové bezpečnosti, hovořil jsem se Šámou a bohužel vznikla velká míra protekcionářství, takže by mě zajímalo, jak to sledujete, jsem si jistý, že ano. Pokud tedy víme, že tady bude nedostatek potravin na celém světě, ale pokud eh, například je někde nadprodukce, pokud se vytvářejí sklady, zásoby, co může eh, způsobit eh, takovýto trend pro země, jako je Pakistán, Bangladeš, v tom dlouhodobém výhledu? Opět sledujete to. A ještě stručně v případě TTIP, tak ano, je to velký blok nejrůznějších zemí, ale chtěl bych slyšet vaše stanovisko. Já tady netvrdím, že mám pravdu nebo se mýlím, ale pokud vzájemně přijmeme určité normy, mezi Evropskou unii, Kanadou, USA, možná i Mexikem a tak dále, tak nepomohlo by to těmto zemím ve světě, protože máme nejrůznější vícestranné dohody o standardech. V tuto chvíli nevědí ty ostatní země, zda mají uplatňovat americké standardy, evropské standardy, nebo si mají vytvořit své standardy. Takže myslím si, že to by bylo také zajímavé. Má někdo ještě z kolegů nějaký dotaz? Ne, pro tuto chvíli, dobře, takže prosím. Děkuji mnohokrát. Eh, vynikající otázky, takže dovolte mi, abych je vzal po pořadě. Jak sledujeme efektivnost naší pomoci? Podobně jako vlády, které jsou zastoupeny, čím dál tím více se zaměřujeme eh, na využití a zhodnocení našich finančních prostředků. To znamená, země musí uplatnit přísnější monitorování finanční pomoci, jeho využití, také hodnocení dopadu. Takže používá se meteorologie mnohem obecněji, ne tedy u každého projektu, ale máme velice sofistikované monitorování jednotlivých projektů, máme strukturu, která nám umožňuje velice záhy identifikovat rizika z toho či onoho důvodu a ne tedy úplně v každém případě, ale velice často jsme schopni reagovat, intervenovat a situaci napravit. Další věc, kde děláme také určitý tržní test, je index rychlého růstu. To je určité uznání ze strany našich klientů, vlád, že to stojí za to, protože když se podíváme na nízko příjmové země, tak většinou mají eh, stanovené okénko v rámci jednotlivých eh, výjimek, například 100 miliard eh, dolarů, které mají investovat do škol, přístavů, infrastruktury a myslím, že se nám daří tento přístup rozšířit a opakujeme, což je velice přesvědčivé, že máme určitý nástroj, který se vyplatí a to je, myslíme, dobrá zpráva. Co se týče té zprávy z Bali a tohoto nástroje, v podstatě jakákoliv smluvní strana VTO, tedy země, která je nízkopříjmová, pracuje na těchto otázkách. A co slyšíme? Tady jsme celou řadu příkladů v Bali, že pro řadu rozvojových zemí ty závazky, které byly přijaty nebo do kterých eh, mají vstoupit do valné míry, jsou už eh, uspokojeny, jsou už naplněny. Čili ta situace není taková, že jsou to ohromné závazky, velké výzvy. Spíše se dohodnou na něčem, co už v podstatě dělají, takže co je důležité, není ani tak důležitá, důležitá velikost toho závazku, ale spíše, že tento závazek bude skutečně naplněn. Jsme skupina organizací, jak víte, je to eh, skupina přílohy D, což jsou významné finanční instituce. A jsou tam ještě další významné mezinárodní organizace, které podporují usnadnění obchodu a tyto skupiny organizací se začaly scházet neformálně v Ženevě, aby koordinovali, jakým způsobem budeme postupovat. Také se setkávají se skupinou dárců, takže mají možnost mobilizovat ještě další technickou pomoc, další finanční prostředky, ale co je pro nás důležité a co je také zajímavé, a co můžeme dělat my a máme pocit, že ne ostatní, že nesnažíme se pouze diagnostikovat eh, nějakou situaci, nějaký problém, ale máme v podstatě i portfolio různých půjček. To znamená, že nemůžeme pouze jenom diagnostikovat eh, a říct si, co nefunguje, ale máme také další strategické volby, které pomocí kterých můžeme napravit situaci. Co se týče potravinové bezpečnosti, tak eh, nebudu hovořit jménem Evropské unie o potravinové bezpečnosti po celém světě, protože velice často je to využito spíše národními vládami. Já jsem spíše vašeho názoru, jak jsem říkal. V některých zemích je to uznáno, a především v těch chudších zemích a také v těch zemích, kde mají problémy s dodáváním potravin, tak pro ně je to velice strategická záležitost. Co se týče čistých vývozců potravin, tak ty tvrdí, že některé trhy jim dávají určitou výsadu, že se dostávají do pozice, která je nekonkurenceschopná nebo nekonkurenční, nemůže někdo konkurovat, to znamená, že to ničí dané trhy a v podstatě v naší obchodní skupině se hovoří například o G20, například naše oddělení pro zemědělství, velice úzce spolupracujeme na monitorování situace, když začala krize, ti z nás, kteří jsou byli doslova v příkopech, tak eh, pochopitelně tady byly i velké nárůsty cen právě pro potraviny. A to mělo destruktivní dopad na čisté dovozce potravin. Tyto země neustále monitorujeme. TTIP, eh, tady máte naprostou pravdu, je tady celá řada dobrých věcí, eh, ale určité obavy, které mohou vzniknout kvůli TTIP. Když se podíváme na ty vícestrané dohody, které se ubírají správným směrem, zavádějí regulační standardy, tak to může do jisté míry vyvážit určité nejistoty, ale na druhou stranu musíme zajistit, a pokud tedy Evropská unie a USA se dohodnou na vzájemném uplatňování hygienických norem, tak pro celou řadu rozvojových zemí bude téměř nemožné, aby je okamžitě naplnili. Možná ten krátkodobý dopad do té doby, než dostanou patřičnou podporu, než budou mít kapacitu, bude možná škodlivé pro obchod. To ovšem neznamená, že by to byl záměrný nebo nevyhnutelný výsledek eh, této dohody, ale snažíme se za dané situace vyhodnotit, do jaké míry eh, tyto dohody eh, uzavřené jinde mohou mít nečekané vedlejší účinky. Další příklad je, když jsme se začali dohodovat na bankovních standardech v rámci Bazileje 3, podstatě tam byl návrh, že bychom dramaticky změnili vyhodnocení rizika a rizikovou váhu, která se týká finančních prostředků. Takže pokud to eh, váhové riziko je mnohem vyšší, tak eh, velice často celá řada výrobců s nízkými eh, příjmy nebude mít možnost dostat se na trhy, protože nedostanou patřičné půjčky od finančních institucí. Takže Snažíme se vždy vyhodnotit situaci a využít ten prostor, který máme na jednáních s velkými zeměmi. Snažíme se zajistit tedy určité změny v těchto aspektech při zavádění nových regulací. Děkuji. Um, no, děkuji. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, co jste právě řekl. Myslím si, že tak je to zajímavý komentář. Chci se zeptat, zda zde máme někoho za komisi. Je zde pan Vitorino za komisi? Chcete se k tomu vyjádřit? Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych rovněž poděkovat panu Luisovi za prezentaci. A samozřejmě za komisi si velice ceníme práce Světové banky a to jak z analytické, jak analytické práce. Eh, v, práce, v té eh, prezentaci bylo také zmíněno, že eh, připravili zprávu, které, mm, kterou vlastně, mm, které se věnujeme i v komisi. A samozřejmě oceňujeme i tu práci, kterou oni dělají přímo v terénu, v praxi, což je velice cené pro celou řadu zemí po celém světě, aby tyto země tedy mohly také těžit z těch obchodních příležitostí. V roce 2012 jsme vydali sdělení o růstu, obchodu a o rozvoji, kde chceme optimalizovat právě příležitosti otevřenosti obchodu pro inkluzivní růst a udržitelný růst. A myslím si, že je důležité zdůraznit tři hlavní aspekty naší politiky v této oblasti. Za prvé všeobecný systém eh, celních preferencí, který byl nedávno zreformován tak, aby se soustředil na nejméně rozvinuté země a také další země, které eh, jsou eh, nejpotřebnější. Dále eh, také program Aid for Trade, balíček Aid for Trade, který má podporovat půjčky a také obchod i obchodní strategie. Pane předsedo, vy jste také správně upozornil na to, že Evropská unie a její členské státy také i díky jejím, eh, jejich eh, štědrosti jsou největšími poskytovateli právě pomoci Aid for Trade a také pomoci, která je spojená s obchodem. Myslím si, že je dále důležité potrhnout jeden další aspekt, eh, který se týká nejnovějšího vývoje je to ta dohoda o usnadnění obchodu, která byla uzavřena, teď se chystáme na provádění této dohody. Tato eh, dohoda také vysílá jasný signál, že usnadnění obchodu je klíčovým prvkem pro vícestrané eh, obchodní systémy a je, jsou to také důkazy i toho, že přínos této dohody, které, který může být jste eh, mm, dosažen, bude velký. A zároveň mám i stejný názor, že tedy některé prvky eh, budou si vyžadovat politickou vůli, aby byly zavedeny. Toho jsme si vědomi a to také podporujeme. No a také ještě chci říci, že je zde jedna velice důležitá věc, která se týká té dohody o osnadnění obchodu. Je to záruka, dostatečné technické asistence a také podpora v oblasti eh, budování kapacit. Chceme také mm, dostat svým závazkům a slibům a k tomu teď máme mnohem důležitější úlohu. Už během samotných jednání jsme měli důležitou roli, abychom pomáhali zemím při vyjednávání této dohody. Eh, USA je vlastně hlavním eh, aktérem. V období 2007 až 2011 eh, poskytl asi 400 milionů dolarů. A nám se podařilo minimálně zachovat alespoň minimálně stejnou eh, výši během pěti let po eh, podepsání této dohody. Většina bude poskytována prostřed, tradičními nástroji, ale zároveň bychom také rádi ještě přispěli dalšími 30 miliony eury, které budou poskytnuty prostřednictvím speciální facility pro usnadnění obchodu. A tyto peníze by měly jít na urgentní věci, eh, anebo na věci, které nelze financovat těmi tradičními eh, způsoby. Eh, jsme velice rádi, že Světová banka má zde tuto úlohu. A teď eh, také vyjednáváme se Světovou bankou speciální program, který má podpořit technickou asistenci eh, k zavedení eh, dohody VHO o usnadnění obchodu a také připravujeme speciální nástroj, který by měl přispět k tomuto velice důležité, této velice důležité části obchodu. Ano, děkuji, pane Vitorino, říká předseda. Chtěl bych také poděkovat panu Levisovi. Myslím si, že tato výměna názorů byla velice zajímavá. Mm, Myslím si, že nás, doufám, budete informovat i nadále v budoucnu o vývoji, protože je důležité, abychom získávali informa- eh, nejnovější informace, zejména o těch výsledcích toho celého té, té dohody z Bali. Nyní bod 7, prezentace podrobného hodnocení posouzení dopadu komise, který doprovází návrh eh, obchodní transatlantické dohody o obchodu a investicích mezi EU a USA, takzvaná dohoda TTIP. Požádali jsme o podrobné hodnocení, které mělo analyzovat posouzení dopadu Evropské komise, což bylo učiněno ještě předtím, než bylo zahájena jednání TTIP. Obdrželi jsme zprávu a dnes je zde pan profesor Jacques Seltman z CEFSU, z Centra eh, pro evropské politické studie a také jsou zde jeho kolegové a on nás stručně informuje o svých závěrech. Pane profesore Peltmane, buďte vítán, jsme rádi, že jste přišel a poprosím vás, abyste eh, své prezentace věnoval zhruba 10 minut, následovat budou otázky a odpovědi. On? Yeah. You hear me? Um. Eh, dobrý den. Obdivujeme Evropský parlament. Občas sem přicházíme, ale parlament našel odvahu a zeptal se, jaké analytické ekonomické modely vzniknou, když vyhodnotíme TTIP. Což není eh, často, jak, aby takto parlament přistupoval, takže nám to přijde velice odvážné. Pochopitelně eh, ekonomové se to snaží jasně vysvětlit, protože nakonec, eh, co vás zajímá, jsou výsledky, zda ty výsledky jsou eh, správné či ne. Takže to je teď špatně, jak to funguje. Ah, you should have, told, you should have used the other one. Uh, Mám pouze devět diapozitivů. Takže to snad vás už předem uspokojí. Takže jsme byli požádány Evropským parlamentem, abychom vyhodnotili ekonomické modelování, na kterých je postavena dohoda TTIP, tak jak ji prezentuje komise. Komise připravila hodnocení dopadu a v naší zprávě uvádíme celou řadu věcí, eh, která se týká obchodu, jednak obecných běžných regulací, protože to není úplně to samé, ale zbytek studie se zaměřuje především na ekonomiku. Takže jak jsme postupovali? V podstatě mám pět bodů, takže vyhodnocujeme meteorologii eh, komise, bereme v potaz základní předpoklady, protože musíte eh, připravit velice složitou dohodu na základě určitých ekonomických modelů. Je to model, který je právě využit pro TTIP a pochopitelně to nebyl úplně snadný úkol. Když vyhodnotíme eh, hodnocení dopadu a eh, předešla hodnocení například s Japonskem nebo s Kanadou a podíváme se na několik alternativních eh, studií, které používají ekonomiku, tak eh, jsme z toho také vycházeli, ale TTIP opět je dost jedinečné. Na každém ze slajdů vidíte otázku Evropského parlamentu, takže jsme se snažili maximálně odpovědět. Takže metodologie používaná daným týmem a na tom tedy bylo připraveno vyhodnocení dopadu. Zdá tento model je správný. Naše odpověď zní ano, tato studie má více než 50 stran, takže pochopitelně to vše musíte vidět v určitém kontextu, ale myslíme si, že není lepší alternativa, jak vyhodnotit dopad, než tedy pomocí modelu CGE a také Eh, tým pana Gianfranca je velice dobře vybaven, udělali to mnohokrát eh, již předtím. Pan profesor Franco je skutečně vedoucím odborníkem, který používá modelování CGE. Proč je to tak zvláštní? Toto modelování eh, řeší celou řadu sektorů, aktérů, různé trhy, například i trhy práce a celou ekonomiku a také celou řadu zemí, což je, myslím, klíčové pro přítomné europoslance. Není nic podobného, jako je ideální model. Já chápu, že všichni chtějí je, nějaký ten svatý grál, ale bohužel nic takového na druhou stranu neexistuje. Takže zde máte čtyři významná omezení daného modelu, ale nechci tím říct, že existuje něco lepšího. Takže plná flexibilita trhu práce, což neexistuje ani v Evropě, ani v USA. Je to model eh, v podstatě daného eh, postupu, Dále, co se týče FDI a e, ceřených společností je tady určitá možnost, ale bohužel nepoužívá se v daném modelu do značné míry, takže jenom částečně. Všichni víme, že vzájemné investice a e, toky nejrůznějších e, typů finančních produktů mezi USA a Evropskou unii jsou ohromné. Co se týče obecné produktivity a daného růstu, v podstatě ty strany nejsou nějak diferencované, uvidíme to na dalším eh, diapozitivu. Odsaz znajmá také parlament, zcela pochopitelně. Eh, dva příklady otázek, které se týkají především dopadu na životní prostředí a sociální otázky ze strany poslanců. Co se týče ekologických dopadů, tak ve výsledcích eh, měří pouze emise CO2. Pochopitelně máme i jiné ekologické dopady což eh, není v podstatě možné všechny tyto aspekty brát v potaz v tomto CGE modelu. Tento model se používá pro obchod, takže přijdete určité charakteristické rysy. Eh, to je otázka volby. Ale další oblast, sociální dopady, to bude v SAI, což je sociální hodnocení dopadů, eh, které se řeší ještě v těchto dnech. Tuto studii zadala komise, aby byl, bylo provedení trvalé udržitelného dopadu a tam řeší především tyto dva aspekty. Když se podíváme na tu původní zprávu a na shodnutí, to bylo včera opublikováno na webové stránce, tak přibližně za rok, to je tedy na komisi, budeme vidět mnohem více o ekologických dopadech z jejich studií, protože budou používat kembrické cílené modely naprosto mimo tento model CGE, což je, co také doporučujeme v naší zprávě. Co se týče sociálních dopadů, tak máme dva aspekty, které jsou v modelu pana Franka. Jednak je to otázka eh, změn mest a platů, co se týče vysoce a nice kvalifikovaných odborníků a také změna v rámci sektoru. Eh, velikost sektoru se bude eh, odvíjet od velikosti poptávky nebo konkurence. Co se týče TTIP, když budeme mít flexibilní model, tak by tyto lidé se přemístili do jiného sektoru, což by bylo výhodné. Ale otázka zní, že to tedy nebude eh, přinášet nezaměstnanost, to by vypadalo ideálně, ale bude to vypadat trošku jinak, když se na to podíváme jak to vypadá ve skutečnosti, ale to je nevyhnutelné. Co jsme tedy udělali, abych to shrnul, jak je obtížné brát v potaz nezaměstnanost, jak krátkodobou, tak dlouhodobou a bohužel ten model CGE není úplně ten nejlepší, aby bral eh, v potaz eh, tyto aspekty. Když se podíváme na jednotlivé příklady, tak eh, otázka zní, zda ty příklady těch sektorů jsou správné. Myslíme si, že 20 sektorů, tento výběr je správný, protože všechny sektory eh, budou nějak ovlivněny TTIP a ty nejvinnější sektory jsou všechny eh, započtené započteny nebo brány v potaz. Nemá cenu tam brát něco, co nebude eh, mimo. Měli bychom brát více sektorů v potaz v rámci toho modelování můžete vzít v potaz 50 až 60 sektorů. Ale otázka e, je regulační překážky. Tyto sektory v podstatě byly využity ve velké studii z roku 2009 a to je jediná studie, která do určité míry je skutečně solidní a to je ohromný úkol. Nejen tedy těch 20 sektorů, které jsou zde uvedeny. Když se podíváme na náklady NTB a brát je v potaz eh, v tomto modelu bylo by to téměř nemožné. Tyto modely jsou sami o sobě tolik složité a máme tak ohromný objem dat, eh, že dokonce na naší studii máme poznámku počaru pro Evropský parlament, kde uvádíme nebo citujeme jednu stránku 300 stran příloh eh, z jedné zprávy, kde máte uvedeny příklady požadavků na informace. Máme tam 224 jednotlivých poznámek a pozorování, takže vidíte, že ta práce je skutečně nesmírného objemu. Pak se používají jednoduché věci, například domácnosti, ale pochopitelně pak se ta situace eh, stává ještě složitější. Zda tady jsou rozumné úvahy na strany komise. Co se týče MTB, tak eh, to je náležitě přizpůsobeno, to je důležité pro tento model. Eh, otázka eh, způsobilosti, to je velká věc, protože máme tady 42 sektorů vývozu na obou stranách oceánu a opět je ohromný úkol toto všechno zpracovat. Dále jsme se podívali na otázku tzv. spillover, čili jak se to odráží do dalších oblastí. Eh, už o tom hovořil kolega ze Světové banky. Když se podíváme na model, který eh, zadala Evropská komise, v podstatě tam použili pouze 20 pro spillovery, potom 10 což v podstatě vzali z čistého nebe. Co jsme udělali v té studii, na kterou jsme měli ani ne tři měsíce. Snažili jsme se zdůraznit právě otázku těchto dodatečných efektů. Neměli jsme na to dostatek času, ale v naší zprávě najdete několik stránek k tomuto bodu a naše závěry jsou takové. Za prvé, že eh, kromě těch eh, pěti zemí, které jsou přímo eh, spojeny, což je Turecko, Kanada, a další. Myslíme si, že ty spillovery se dostatečně nevyužívají. Ty země byly Turecko, Švýcarsko, Norsko, Mexiko a Kanada. Pak eh, tady máme ještě další nízká čísla. Máme především sektorové spillovery, ale i jiné typy spillovery, ale bohužel to jsme nemohli vypracovat v dané zprávě, protože by to bylo příliš pracné a bohužel v literatuře eh, o tom nic eh, nenajdeme. Například domino efekt je u největších obchodníků mimo TTIP, například v případě Ruska, ale to není moc pravděpodobné. Tady vidíte tabulku, ale musím vám to trošku vysvětlit, protože jsme se chtěli skutečně přidržet pouze devíti diapozitivů. Když se podíváte na Brazílii, tak Brazílie v rámci TTIP má 31 obchodu. Pokud se podíváte na těch dalších pět, to znamená Kanada, Turecko, Norsko, Mexiko, tak eh, by to narostlo na 36%. Takže když tam vemete v úvahu tyto takzvané satelitní země okolo USA a Evropské unie, tak by to mělo dominový efekt. Ten dominový efekt by musel vzejít z těch sedmi zemí a eh, to procento není příliš vysoké. Dávám jiný příklad. Čína má 34% v rámci TTIP, a 4% navíc, pokud vezmete v potaz další. Takže byste měli 38%. Stačí to Číně, když se chce tedy zapojit Indonésie, to je pozích 17% a potom 2% navíc. A další příklad, Jižní Afrika 28% a 3% navíc. Takže neznamená to, že nebude docházet k těmto spillovrům, ale zda eh, by se to mělo týkat pouze těch pěti největších zemí, protože těch pět zemí má 53 eh, obchodu, je to pouze Turecko, eh, ten zbytek je 17-18 Když se podíváte na Mexiko, Kanadu, Norsko, tak jsou v podstatě plně zaintegrováni ke svým velkým sousedům. Pochopitelně mají velké stimuly, ale už jsou v systémech jako EEA nebo NAFTA, kde se to snáze organizuje. Dále, jestli komise tato zjištění a staví na rozumných eh, předpokladech, přijde nám to možná trošku nízké. Myslíme si, že eh, modelování pana Franka eh, bere v potaz možná i efekty pro aktivity, což může být přibližně půl procento HDP, tak by nebylo úplně překvapivé, pokud bychom se dostali na jedno procento HDP. Nemůžeme to sice úplně zanalizovat, ale vidíme to přibližně takto. Dále, co se týče zjištění o spillover, v podstatě eh, je to eh, určité náhodné odhady. A poslední věc, eh, satelitní studie, myslím, nejsou zase tak zajímavé, jsou to čtyři země Evropské unie, byly tam použity stejné technologie jako profesor De Franco. Ty další dva přístupy Fontaně, ten přístup je zajímavý, protože ty NTB u služeb jsou mnohem větší, je to tři a půlkrát větší, nebo dokonce až patkrát větší než Di Franco, což je skutečně ohromný rozdíl. A další studie Berlsmana, eh, o které se hovořilo, ale vidíme tady jednoduchý příklad, pokud si chcete, mohu vám ho říci, ty výsledky jsou v podstatě nemožné. Uh, thank you, professor Peltman. Uh... Děkuji. A nyní eh, nejprve dám slovo stínovým zpravodajům, jestli se chtějí vyjádřit. Děkuji velice. Myslím, že jde o teprve začátek našeho přeskumu vaší studie. Rádi bychom totiž šli mnohem víc do hloubky. Já tady zastupuji liberály, kteří pracují na dohodách TTIP Často jsou nám kladeny otázky, jak do spolehlivá je jakákoliv studie dopadu. A my víme, že to opravdu z praxi závisí na skutečném výsledku jednání, že je třeba tam ponechat určitý prostor pro manévrování. Čili zahrnuli jste podobnou úvahu i do vašich modelů, maximální možný dopad, minimální možný dopad a podobně, nebo jste pouze tedy prováděli takový ten vědecký odhad eh, toho, co představuje hodnocení dopadu ze strany Evropské komise. Takže já se ptám, jestli to byl takový odhad podle praxe, nebo spíše na základě metodiky. Za EPP děkuji. Děkuji za zajímavou prezentaci. Pokud jde o tu studii Bertelsmann, víme, že to tedy všechno zní velmi pěkně, ale můžete nám sdělit něco víc eh, k těm ukazatelům A navíc tedy, pokud jste našli jednu slabinu té zprávy, neznamená to, že veškeré závěry eh, jsou tím znehodnoceny. Mě by tedy zajímalo, jestli podle vašeho názoru odvedli dobrou práci a eh, jak vůbec tu studii hodnotíte. Pro mě je to totiž jedna z nejdůležitějších studií svého druhu. Eh, děkuji, Zelení. Děkuji mnohokrát, Roberte. Možná dotaz? parlamentu v tom postupu mně přišlo, že, že ta Boloňa byla tím referenčním institutem, takže jsem rád, že to dělala také CEPS, ale chtěl bych vědět, kdo vlastně odvedl tu studii. Bylo to trošku jinak, než bylo v tom zadání. Ale teď vážný dotaz. Zmiňoval jste ty různé problémy, modelování, integrování těch jednotlivých ekonomických sektorů. To vyjednávání je nesmírně složité. Vidíme problémy vůbec kvantifikovat netarifní překážky. A pokud bychom měli mít obecné vyhodnocení daného postupu, snížení těchto netaričních překážek. Ta otázka, kterou mám, a je, je mi jasné, že eh, neexistuje úplně dokonalý model, ale v podstatě eh, jak jakou politickou lekci se odnášíme od tohoto vyhodnocení. Než, eh, dopoledne jsem se do, vyslechl pana komisaře de Kuchta, eh, který hovořil o prosazování volného obchodu. V podstatě hovořil o miliardách, 120 miliard benefitů, v podstatě tam bylo vyhodnoceno na jedno domácnost, kolik to bude. A komisař eh, říkal, že to je skvělé, že nic takového ještě nebylo podepsáno. Eh, když se podíváme na sdělení ze strany komise eh, v minulosti a když se podíváme na těch více než 500 euro na domácnost z roku 2020, tak bych chtěl říct, že to, co nám říkal dnes komisář, který říkal, že není možné udělat úplně hodnocení a sdělení. Takže tady vidíme, co je v sázce. Ty modely eh, pomocí vědeckých poznatků a potom ty politické aspekty, politická sdělení. Pokud je to vypočteno přesně na euro, na domácnost, tak vy jste nám vlastně vysvětlil, že ten sociální dopad dnes není brán vůbec potaz, protože Máme tady aspekty z té eh, studie eh, dlouhodobých eh, výhledů, ale tam se nevzali v potaz ani opatření z oblasti trhu práce, takže pokud byste nám měl poradit, čili pokud byste měl poradit politikům, tak když se podíváme na rezervy, meteorologické vědecké rezervy, co byste řekl politikům, eh, kteří tvrdí, ano, pustme se do této smlouvy, eh, protože v roku 2027 to bude tolik a tolik miliard a tolik a tolik um, tolik euro na domácnost. Čili kolik byste potom vytvořil rezerv pro politiky, aby mohli něco takového skutečně potvrdit? Uh, Děkuji. Než vám dáme prostor k odpovědím, rádi bychom ještě dali slovo eh, komisi, ale já bych tedy rád eh, zaměřil tu diskuzi tím směrem, na to poukázal i Christof, eh, když říkal, že ty jednoduché výsledky vlastně říkají, že to není možné. Čili jak se na to díváte my? Vy jste optimistický, pokud jde o dohody TTIP a to, co obsahují, anebo říkáte, že tedy vlastně eh, představují nereálnou verzi. Bern, děkuji, pane předsedo. Já bych rád měl otázky ke čtyřem, promiňte, ne třem bodům. Takže za prvé náklady eh, netarifních překážek obchodu. Eh, v podstatě neexistuje ani jedna pořádná studie, která by jasně říkala, kolik se dá opravdu ušetřit odstraněním NTB. A proto by mě zajímalo, které ty netarifní eh, překážky obchodu podle vašeho názoru v rámci obchodních dohod eh, je nutné odstranit nejdřív. Jinými slovy, ptám se vlastně, jak vážně máme počítat s, NT, tedy s překážkami typu NTB. Za druhé, ty studie eh, vyznívají příliš staticky a pokrývají tedy vlastně 15 let. A mě by zajímalo, jestli je to opravdu vážně míněná prognóza. A to právě ve chvíli, kdy víme, jak eh, vrtkavý je rozvoj ekonomik. V roce 2008 eh, také tedy byly zveřejněny prognózy na příštích 15 let a mezi tím zasáhla do věci realita. A ty prognózy se nepo, nepotvrdily. Takže mě by teď zajímalo, eh, co si myslíte o těchto studiích? Mně připadají příliš statické a myslím si, že to není spolehlivá prognoza na 15 let, je to možná pouze jakýsi obrys potenciálního vývoju. A za třetí, to je věc, která tedy zajímá především sociální demokraty, dopad na zaměstnanost. Studie Bertelsmann a částečně také komise, jak si automaticky vidí souvislost mezi eh, nárůstem objemu vývozu a následně tedy zaměstnanosti a následně tedy hospoda, z toho vyvozují hospodářský růst. Ale i tak tedy vlastně ta čísla jak si nenahradí ty ztráty, které jsme utrpěli eh, v hospodářské krizi od roku 2008. A tady tedy vlastně vy ten růst v té zprávě Bertelsmann předjímáte jako jakýsi přídavek k tomu růstu, zatímco jiný typ studie uvádí daleko skromnější čísla. Komise tedy také ve své zprávě předpokládá, že roste produktivita práce, klesají ceny a to má tedy vlastně dopad jaksi vedlejší na nárůst zaměstnanosti. Ale je možné, že i ty produktivnější eh, podniky vlastně právě v důsledku ostré konkurence ze zahraničí budou muset snižovat míru zaměstnanosti. Čili i ta studie komise a zpráva Bertasman se výrazně liší, pokud jde o prognózy zaměstnanosti. A mě by zajímalo, jak tedy vážně brát tyhle dopady Eh, protože to vlastně závisí na tom, jak rozdílně pojímáme eh, zaměstnanost a její vývoj. Děkuji a nyní zástupce komise. Děkuji. Chci poděkovat autorům právě prezentované zprávy za to, že tedy e, ještě více objasnili velice složité téma a odvedli velmi dobrou práci, při které vlastně srovnávali celou řadu studií, různých metodik a předpokladů a obecně tedy odvedli dobrou práci. Toho bychom si všichni měli vážit. Pokud je o ty otázky, které položili poslanci, po prezentaci. Tady bych rád tedy vyjasnil jednu nebo dva, dvě záležitosti, které byly zmíněny. Vidím tady takovou červenou niť, která se niť, ve, vlastně vyne všemi těmi otázkami, totiž jak spolehlivé jsou tyhle prognózy a úvahy. A já jako politik se musím zeptat, jaká je spolehlivost toho modelu, který vlastně předjímá potenciální přínosy eh, obchodních dohod na 20-30 let dopředu? Já si myslím, že to je legitimní otázka. Jak už řekl jak Jacques Bergman, asi můžeme pouze odhadovat budoucnost a e, možná tedy se musíme naučit co nejlépe učí, využívat e, dobře kalibrované počítačové moduly, Moduly za tímto účelem. E, a většinou tedy jsme vlastně nuceni, jak si vyhodnotit hned několik možných scénářů, nejlepší a nejhorší. A já, když se podívám na ty prvky FTA, které bereme v úvahu, které jsou nám předkládány, tak je třeba například přeskoumat škrty v tarifech. Když se podíváte na zprávu komise, tak tady sloupec po sloupcem vidíte potenciální příznivý dopad snížení tarifů na, na veřejné zakázky, na různé typy obchodu v důsledku uzavření dohody TTIP. Z toho tedy získáváme určitý eh, dojem, pokud jde o průběh jednání a je to také základ pro další úvahy a simulace. Ale když se podívám na tu širokou škálu výsledků, myslím si, že zpráva komise je v tomto směru poctivější, protože se snaží postihnout celý obraz. Pokud jde o relativní náklady, na to bychom nikdy neměli zapomínat a já na to budu upozorňovat pořád dokola. Je třeba rozlišit mezi odstraněním regulace, či případně snižováním nákladů na dodržování regulace, ale v tomto jednání nám nejde o deregulaci, jde nám o to, aby tedy dodržování regulatorních požadavků bylo nákladově co nejefektivnější. To je vlastně celá ta logika věci. A když se ptáte, co od toho lze čekat, čekáme samozřejmě, že pro evropské podniky bude jednodušší prodávat své eh, produkty v Evropě. A asi nejlepším příkladem je memorandum, které komise zveřejnila včera, které obsahuje konkrétní příklady překážek, kterým čelí malé a střední podniky eh, z Evropské unie, které chtějí prodávat své zboží a služby v USA. To je tedy takový obrázek z praxe. Ale to, jestli tady to opravdu povede k úspoře 545 euro na domácnost, nebo jestli to bude 546 euro, o to vlastně nejde nikomu. Neznamená to, že by tedy každá domácnost obdržela poštou šek na tuhle částku. Ale je pravda, že bychom tedy eh, vlastně se snažili odhadnout eh, agregovaný přínos a uvažovat o tom, co to znamená na hlavu a na domácnost. Chtěli jsme tedy nabídnout určitý přehled toho, co lze zlepšit. Ať už jde o tedy eh, životní podmínky domácností, které tímto budou mít přístup k většímu výběru produktů, možná kvalitnější, možná lacinějším. Nejde však o úspory formou konkrétní částky, kterou by bylo možné uložit v bance. A pokud jde o tedy vyhodnocení kvality jednotlivých studií, ať už je to studie Bertelsmann nebo jiné, je pravda, že je velice obtížné například konkrétně vyčíslit počet pracovních míst, které bude možné vytvořit po uzavření dohodě TTIP. To je velice obtížný úkol a my jsme ho ani neskusili splnit, protože jsme se nechtěli mílit. A také jsme se snažili to odhadnout tedy na základě toho, kolik pracovních míst v Evropě je v odvětví obchodu. Provedli jsme tedy tento typ analýzy. A také jsme uvažovali o tom, jak tedy vlastně zůstat konkurenceschopní v globálním měřítku, jak vytvořit zdravou základnu pracovních míst u nás doma. Uh, thank you. Ano, děkuji komisi za vyjádření. A teď dávám slovo opět panu profesorovi. Eh, vím, že některá ta čísla jsou na straně 54, eh, ale je pravda, že to je studie, která má více než 50 stran a je psaná velice drobným písmem, takže to je poměrně hutný dokument. Hovoříte také o těch scénářích, které se týkají zemědělství, o tom jste vlastně nehovořil. Myslím si, že právě zemědělství bývá takovým dost palčivým problémem při těchto jednáních, ať už této dohody či jiných dohod. Já sám jsem, byl, eh, jsem se účastnil urugvajského kola a zemědělství se vlastně také diskutovalo a bylo to vlastně jedním z těch problémů, kvůli kterým se to zadrhávalo. Takže by mě zajímal váš názor na zemědělství, na dopad na zemědělství. Děkuji a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem poslancům za dotazy, které padly. Musím však říci, a to tady ne, že bych se z toho nějak chtěl vyvleknout, že vlastně kolega Lucien eh, se téměř eh, v podstatě shodneme na těch odpovědích, takže já už vlastně nemám eh, příliš toho, co bych k tomu dodal. Protože za prvé, buď některé odpovědi najdete v té zprávě, a za druhé také chci říct, že komise na začátku podzimu vydala dokument, zprávu, kde vlastně se snažila vysvětlit tento model a snažili se to tam vysvětlit eh, srozumitelně. To znamená, všechny ty věci, které, eh, na které jste byli dotazy, jsou tam. Takže například eh, co se týče cel, co se týče necelních překážek, co se týče vládních zakázek a tak dále, to tam všechno je. Takže to tam všechno naleznete. A myslím si, že je zbytečné, abych to zde opakoval. A samozřejmě že nikdo neví, co ta dohoda TTIP vlastně nakonec přinese, jaký bude výsledek třeba za tři, za čtyři roky. Ale eh, to vlastně říkáme v té studii. A dále, co se týče tady toho příkladu eh, té studie Bertelsmann, vy jste chtěli podrobnosti. Nejprve bych vám chtěla připomenout všem, jak poslancům, tak i dalším, kteří jsou zde. Chtěl bych vám připomenout, co tedy Bertelsmann říká. HDP podle jejich studie, eh, kterou přinese TTIP, bude 13 nárůst HDP pro USA a pro EU by to měl být nárůst HDP o 5 No a pokud se zamyslíme pouze nad těmito dvěma čísly, tak eh, můžeme rovnou říci, že to vlastně vůbec není proveditelné. A to ještě používám velice takový, mm, takovou zdvořilostní eh, vyjádření. U USA, kdyby, kdybyste to měl takový obrovský nárůst, gigantický nárůst, eh, bylo by to zhruba 3,5 Je pravda, že už teď je část obchodu liberalizována do větší či menší míry. Takže už velká část je zbavena těchto překážek, některá do velké míry, některá do menší míry, některá vůbec. Ale jde tedy o, pouze o to, že pouze část toho HDP, 3,5%, by mohla, nebo by vlastně podle nich měla vytvořit dalších 13% nárůstu HDP. Pokud víte alespoň eh, minimálně, mm, pokud máte alespoň minimální informace o tomto modelování, tak eh, zjistíte, že je to naprosto vyloučeno. Dále eh, se tam hovoří o tom, že vlastně ehm, ten zisk USA by byl o 25% vyšší, než eh, co říká CPE. Takže oni vlastně vychází, nebo ten jejich výsledek je o 25% větší. A u EU je podle nich ten výsledek o 10% větší. A to si myslím, že je také velice nepravděpodobné. Dovolte mi ještě několik, takže to bylo pouze několik příkladů. A pak ještě vám uvedu příklad Kanady v té Bertelsmanově studie by Kanada prý přišla o 9 HDP, a to je mnohem více, než Kanada zřejmě ztratila během krize. O kolik poklesla HDP ehm, za HDP? Kanada je členem nafty, 86% je obchod z USA a Mexika, a Kanada má také teď dohodu o volném obchodu s Evropskou unii a už teď vlastně má velice dobré vztahy s Evropskou unii v celé řadě oblastí. Takže vy jste po mně chtěli konkrétní příklady a mm, chtěli jste, abych vám ukázal, proč toto říkám. Já si myslím, že z mé strany tyto příklady by měly být plně postačující. Další dotazy. Někteří, některé dotazy už vlastně byly zodpovězeny. Ptali jste se na ten sociál, na, na sociální dopad. V tom uh, eh, CPE model, modelu jsou určité dopady a můžeme i vlastně znovu znovu vyložit, reinterpretovat to, ty změnu mezi jednotlivými odvětvími eh, jako změnu nabídky a poptávky. Můžete to sice jakýmsi způsobem mechanicky vypočítat, ale myslím si, že ten model musíte vykládat určitým způsobem. Musíte být určitá interpretace toho modelu. Lucian řekl, že pokud ne- nemáte dobrý model, tak je to velice obtížné. Pokud by se to nějakým způsobem zneužilo tím, že by ten výklad byl zaujatý nebo tím, že by byl neúplný a že vlastně byste využili pouze informace, které se vám jaksi hodí, tak samozřejmě pak eh, ten výsledek může být velice eh, zkreslený a to je nebezpečné. Eh, pak je zde nová studie eh, posouzení dopadu na udržitelnost. Tam se bere mnohem víc v úvahu například zaměstnanost v jednotlivých sektorech a myslím si, že, a, pardon, i my to vlastně doporučujeme, aby se to využíval, tento model. Dále, pan předseda se ptal na to, zda se na to dívám optimisticky. Ale to tedy nebylo naším úkolem, abychom byli ať už pesimističtí či optimističtí. Po nás se chtělo, abychom byli neutrální. Ale samozřejmě velice rád zodpovím váš dotaz. Pokud tím výrazem optimistický, ehm, ten optimistický, to může znamenat dvě věci. Pokud se mě ptáte na to, zda dohoda TTIP je zajímavá, a že se, máme se do toho pustit, tak já bych řekla ano. Eh, před týdnem jsem ehm, hostil eh, jednu velkou, eh, jednu velkou mm, schůzi, jedno velké setkání a byli tam také lidé, kteří se vyjadřovali velice kriticky. Nicméně já si myslím, že ten pesimismus vlastně není na místě. Vůbec nevím ani z čeho plyne. Já Eh, si myslím, že ten mandát k té dohodě je správný a myslím si, že i ta komise velice jasně hovoří o celé řadě věcí, eh, o kterých se tam na té schůzi někteří vyjadřovali kriticky nebo podezřívavě. A co se týče eh, optimismu ohledně výsledku, no tak to je asi na celou další schůzi. Samozřejmě očekáváme, že ta dohoda TTIP bude mít celou řadu přínosů. Ehm, je to velice zajímavé, ale už jenom z toho důvodu, že ta dohoda je velice taková složitá, komplexní. A také na místě také otázkou zda ty, ti aktéři budou schopni uzavírat kompromisy. No a to samozřejmě ještě nedokáže vůbec předpovídat, ještě je příliš brzo, ale myslím si, že čas ukáže, zda je to možné nebo ne. Zatím třeba hovoříme o otázce Riče, protože nechceme oslabit REACH. Takže je zde celá řada věcí, které, mm, kterým se musíme věnovat a zda to nakonec eh, přinese ovoce, to je otázka. Dále, německý poslanec se ptal na ty studie, které se týkají necelních překážek. Ta eh, studie Fontaň Kol, ty ti připravili například eh, analýzu, která se týká necelních překážek v oblasti služeb Eh, pak je zde ještě další alternativní technika a my nevíme, zda ta jejich hm, technika nebo zda ta jejich studie byla, hm, zda je hm, kvalitní, protože zatím ještě nebyla zveřejněna, takže až bude zveřejněna, tak se to můžeme na to podívat. Další věc, o které také se tedy, je to spíše goře pro výzkum, eh, oni eh, chtějí mít nový čtyřletý projekt, který eh, se má nazývat Pronto. A tam se vlastně opravdu tomu chtějí věnovat do velké míry. Čili chystá se to, ale nebude to jednoduché. Ehm, je důležité mít k dispozici obrovský, eh, obrovské kvantum poznatků a odborných znalostí. Potom, uh, Lucian, myslím, že to je, ta, ta studie není příliš statická, na to si myslím, že Lucian odpověděl. Vy jste se ptali na to, zda můžeme provést určitou simulaci, zda můžete uvést určité um, předpovědi toho, jak to bude fungovat, vzhledem k těm stávajícím uh, faktům a poznatkům, takže my jsme provedli simulaci. A bude to trvat eh, několik let, než se to ukáže. A ekonomové ani neříkají, že takto to všechno bude, že se to takto stane, ale říkají, že pokud to bude vypadat tak a tak, pokud země budou postupovat tak a tak, tak potom v roce 2007, pardon, 2027 pak bude nějaký výsledek. Ekonomové ehm, k tomu musí přistupovat se s pokorou, e, jsou to odhady a nikdo vám nemůže říci více, než jsem vám řekl. Pak zde byla otázka, zda tam budou e, Mm, ti, kteří na tom jak si vydělají a ti, kteří na tom prodělají. Eh, takže máme zde k dispozici určité strukturální modely zaměstnanosti. Zde za, zatím máme problém, že v té studii Bertelsmann tam mají takový určitý heroický přístup, nebo příliš takový odvážný přístup. Já si myslím, že tam budou ti, kteří eh, vyhrají a ti, kteří prohrají, ale my tedy doufáme, že alespoň ti, kteří prohrají, že ta prohra bude pouze dočasná a že nakonec na tom vlastně na té dohodě vydělají všichni. Děkuji, říká předseda, děkujeme pane profesore. A další bod na pořadu jednání bude stručný. Než se podíváme na bod 9, chtěl bych vám pouze informovat o stávajícím postupu mm, trojstranných z ehm, trojstranných jednání, jak to vypadá s probíhajícími trialogy. 20. března se konal pátý neformální trialog, který se týkal finanční odpovědnosti ISTS. Řecké předsednictví předložilo návrhy ohledně článku 1, 8, 9 a 13. Během trialogu došlo k celkové souhlasu na tyto otázky. Pak je tam otázka, ještě problém s kompetencemi v oblasti, v článku 1. To se také konzultovalo na úrovni ambas, amba, am, velvyslanců na minulý týden. A teď je tedy z toho výstup, který teď parlament přeskoumává. Další trialog se bude konat zítra mezi 9, mezi a 10 mezi 9. a 11. hodinou. Pokud se podaří dosáhnout kompromisu, tak bychom to mohli všichni zakončit během tohoto legislativního období, ale muselo by se tedy o to ještě odhlasovat ve výboru INTA, ale dnes je to vlastně, dnes je vlastně poslední schůze výboru INTA, takže by se muselo ještě uspořádat mimořádná schůze výboru INTA po trialogu, abychom mohli hlasovat o výsledku. Čili mimořádná schůze by se musela svolat. Dnes se ještě rozhodneme na schůzi koordinátorů, jak by to bylo, kdyby se to mělo konat. A potřebovali bychom, aby tedy na tu schůzi přišli všichni poslanci, aby mohli hlasovat. Takže já vás ještě žádám, abyste se potom tedy zúčastnili té schůze, která bude zřejmě krátká, abyste ohlasovali a podrobnosti o té mimořádné schůzi vám <clears throat> zašle sekretariát. Děkuji. Nyní eh, bod 9, eh, návrh rozhodnutí Rady, kterým se poskytuje makrofinanční pomoc. Ukrajině jsme velice rádi, že zde máme eh, zástupce generálního ředitelka za ECOFIN, pana Martina Verveje. Takže nás čeká teď prezentace, kterou přednese um, ředitel a Eh, týká se to tedy poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině ve výši 1 miliardy eur. Eh, rozhodnutí bylo učiněno v roce 2002 až 2010, eh, aby tedy Ukrajina byla podpořena půjčkou ve výši asi 610 milionů. Takže teď dávám slovo panu náměstkovi Martinu Vervejovi. Děkuji mnohokrát. Uh, Děkuji výboru za to, že jste mě pozvali na k debatě na toto velmi důležité téma. Asi nemusím říkat, že komise má velké, je velmi znepokojena vývojem na Ukrajině. Nejenom, že jde o narušení územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace, ale má to také dopad na hospodářskou a finanční situaci. Hospodářství na Ukrajině bylo již velmi oslabené, to i před touto nejnovější krizí, ale nejnovější vývoj situaci ještě výrazně zhoršil. A to do takové míry, že je evidentní, že bez významné finanční injekce zvenčí hospodářství na Ukrajině čelí naprostému kolapsu. Proto komise přijala svůj návrh uvolnit další makroekonomickou podporu, a to v objemu až 1 miliarda euro. Toto rozhodnutí bylo přijato na zasedání 19. března. Ve svém vystoupení bych rád nejprve představil tedy celou tu, celé to pozadí tohoto návrhu a pak ještě řeknu pár slov k tomu, jakou úlohu hraje Mezinárodní měnový fond v této věci. A za třetí nabídnu přehled hlavních rysů našeho návrhu. A také samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Ukrajinské hospodářství se od třetího čtvrtletí 2012 potýká s trvalým poklesem, pouze ve čtvrtém čtvrtletí 2013 byl zaznamenán růst. Ale bohužel velmi rychle v prvním čtvrtletí tohoto roku došlo opět k významnému poklesu a nyní se odhaduje, že v prvním čtvrtletí tohoto roku došlo k dalšímu poklesu o 3 až 4 počítáno ročně. Ukrajina se potýká s významným fiskálním deficitem, deficitem běžného účtu, což tedy je odrazem vlastně chybějící hospodářské aktivity a to je dlouhodobý trend. Ukrajina ztratila přístup na mezinárodní finanční trhy v průběhu roku 2013, protože důvěra eh, v tuto zemi eh, významně poklesla a proto pro Ukrajinu již není možné získávat prostředky na mezinárodních finančních trzích. Eh, státní obligace Ukrajiny byly jejich rating byl snížen na úroveň C, co už je, což už je riziková kategorie a neumožňuje to získat investory. A také ukrajinská měna, eh, její hodnota poklesla o 25 jen v průběhu února. Tedy v prvních dvou, za první dva měsíce eh, roku. A Ukrajina má 15 miliard v rezervě, což zní jako velká částka, ale představuje to dva měsíce financování dovozu, což je obecně považováno za velmi nízké. Země se většinou snaží mít daleko vyšší rezervy v tomto ohledu. Ukrajinská ekonomika trpí celou řadou strukturálních slabin, které je třeba řešit. Za prvé, konkurenceschopnost ekonomiky byla oslabena za prvé tím, že se Ukrajina příliš dlouho, dlouho držela fixního a nadhodnoceného směného kurzu. Za druhé, fiskální pozice je neudržitelná, protože výdaje daleko překračují příjmy. Energetika je do velké míry dotována a je to také velká závislost na Rusku, pokud jde o dodávku energií. A za čtvrté, způsob, jakým je zpravována Ukrajina, se ukázal být velmi eh, nevyhovujícím v posledních letech a tady je také třeba provést reformy. Nám je tedy naprosto jasné, že tyto slabiny je třeba řešit, má-li Ukrajina vůbec mít nějakou hospodářskou budoucnost. Zároveň však chci zdůraznit, že zkušenost z našich vlastních členských států ukázala, že takový přechod eh, může přinést významné přínosy. Takže i když ta situace je vážná, neřekl bych, že je zoufalá. A v tomto ohledu je velmi důležité to, že odborové hnutí vlastně stojí za svou zemí v této těžké době. A teď tedy pokud jde o podporu ze strany Mezinárodního měnového fondu. Předběžnou podmínkou pro jakoukoliv eh, makroekonomickou eh, pomoc je schválení programu, který eh, navrhne Mezinárodní měnový fond. A my tedy počítáme se zapojením Mezinárodního měnového fondu. Jsme tedy velmi potěšeni tím, že ukrajinské úřady a Mezinárodní měnový fond se dohodli 27. března na té, do, na té úrovni, dohodě na minimální úrovni a změny, které v důsledku toho Ukrajina musí zavést v praxi, doufejme, přispějí k oživení ekonomiky a znovu nastartování růstu. Mezinárodní měnový fond odhaduje nut potřebu injekcí v příštích dvou letech na úrovni 27 miliard dolarů. Většina z toho, tedy 14 až 18 miliard, půjde právě ze zdrojů Mezinárodního měnového fondu. A my čekáme, že Mezinárodní věno, tedy, že správní rada MMF tento program v, již v dubnu schválí. Tento program tedy v podstatě nyní bude pokrývat ty oblasti, o kterých už jsem tady hovořil, lepší řízení směnového, směného kurzu, dojde k fiskální konsolidaci, k reformě sektoru energetiky a důraz bude kladen na lepší, eh, nebo tedy na reformy sektoru státní zprávy a energetiky. A tím se dostávám k návrhu komise. Jak už pan předseda řekl ve svém úvodu, komise schválila novou pomoc v objemu 1 miliardy euro. Jde o pomoc komplementární ke stávajícímu programu, v rámci kterého bylo přislíbeno 610 milionů euro. To bylo schváleno v, na roky 2002 až 2010, ale ty prostředky vlastně nikdy nebyly uvolněny. A to znamená, že po schválení tohoto nového balíčku pomoci bude vlastně k dispozici 1,6 miliardy na pomoc Ukrajině. Nový program, tedy prostředky z něj by měly být uvolňovány ve e, dvou krocích. E, první platba 500 milionů bude uvolněna v květnu, zbytek e, v, na začátku nebo v průběhu podzima tohoto roku. Bude třeba tedy v případě té druhé platby naplnit určité podmínky, čili provedení určitých reform, ať už sektoru státní zprávy, energetiky, otevření obchodu a tak dále. Moji kolegové jsou nyní v Kijevě, kde jednají s ukrajinskými úřady a probírají právě detaily těchto podmíněných opatření. My eh, se samozřejmě dáme pozor na to, aby podmiňující eh, kritéria z naší strany byla v souladu s kritérii, která eh, klade Mezinárodní měnový fond. Především klademe důraz na reformu sektoru veřejných financí, včetně nutnosti schválit nové kontrolní systémy, a posílit odpovědnost a transparentnost, což je samozřejmě základní předpoklad pro jakoukoliv pomoc. My jsme tedy vlastně schválili uvolnění celé té částky ve eh, třech krocích a podobně se bude chovat i Mezinárodní měnový fond čili 400 milionů poté, co bude schválen program ze strany správní rady MMF a další dvě splátky, tak jak budou naplněna kritéria. Let, my tedy ovšem předpokládáme, že opravdu i krajině poskytneme 1,6 miliardy euro v tomto roce, ovšem za předpokladu, že Ukrajina opravdu váž, vezme opravdu vážně tedy provádění reform, které jsou nezbytné. A nyní několik slov k právnímu základu. Vzhledem k naléhavosti situace na Ukrajině výjimečně právním základem tohoto návrhu je článek 213 smlouvy a nikoli článek 212. A já vás mohu ujistit, že použití článku 213 eh, zůstane výjimkou. To také jasně řekneme v textu návrhu. Čili tedy eh, tím základem zůstane nadále článek 212. Načasování přijetí návrhu radou, tady tedy před, před, předpokládáme, že k tomu dojde 14. dubna. Pokud se budeme snažit, a my se budeme snažit, tak, aby bylo možné uvolnit prostředky někdy v květnu. My tedy opravdu se budeme snažit vám dát k dispozici všechny potřebné informace. A myslím, že má přítomnost tady vlastně svědčí o tom, že tento závazek bereme vážně. Můžete si být jisti, že vás i nadále budeme plně informovat. A tím se dostávám ke konci svého vystoupení. Myslím si, že jde o velmi důležitý návrh. Situace je mimořádně naléhavá. A proto vás žádáme o pochopení toho, jaký postup jsme zvolili. Chci připomenout tomuto výboru, že je zodpovědný za mikrofinanční pomoc a obvykle bývá parlament legislátorem u takového materiálu. A jak jste právě, jak jste tedy správě, správně řekl, ale jak se také správně řekl, je tedy třeba postupovat rychle vzhledem k naléhavosti situace na Ukrajině. Proto jste zvolili jako právní základ článek 213, kdy stačí schválení ze strany Rady. My tady tedy vlastně nezakládáme žádný precedent, jde pouze o e, naléhavé opatření, které by mělo Ukrajině pomoci ze současných problémů, ale e, zodpovědnost i nadále ponese tento výbor. Čili já teď dávám slovo kolegům. Děkuji. Pane předsedo, Er předseda právě řekl tedy, že jde o naléhavou situaci a krizové opatření. A já si říkám, jestli nejsou prostředky i v nějaké jiné rozpočtové kapitole. Tady jde tedy o mikrofinanční pomoc, ale možná by šlo také uvolnit celní tarify a použít další nástroje, nikoli pouze ty krizové. A také musím říci, že s postupem komise nejsem spokojen, protože tady vlastně z politických důvodů, s použitím politických nástrojů, tady zneužíváme politické nástroje. Já myslím, že tedy tohle je možné vysvětlit pouze politickým tlakem, nikoli jako obchodní nástroj. Za prvé jste se rozhodli použít jiný právní základ, což ovšem má dopad tedy i na postavení parlamentu v této věci a na jeho práva. Čili my to ještě musíme uvážit, jestli tenhle postup je pro parlament přijatelný. Za druhé, podmíněnost, kondicionalita a navázanost na projekty není nějak jasně formulována. Když to porovnám s jiným typem podobné diskuze, tam, kde jde o jiné země, které možná nejsou až tak blízko, a nebo ta situace není politicky tak výbušná, tam přeci vždy velmi detailně uvažujeme o jednotlivých kondicionalitách a projektech. Čili já tohle považuji za zneužití postupu. A navíc si myslím, že implementace těch projektů v rámci současné nestabilní situace na Ukrajině není vůbec zaručená. A za třetí, my hovoříme o miliardě. To není žádné kapesné. To je balíček bezprecedentních rozměrů. A proto je zvlášť nutné, abychom byli mimořádně obezřetní. A mně například není vůbec jasné, odkud vlastně seberete v evropském rozpočtu tuhle miliardu. Já tady tedy nechci působit jako nějaký eh, rebel, ale chci říci, že vidím jasně, jak obchodní nástroje jsou zneužívány za politickým účelem. Můžeme samozřejmě vést diskuzi o tom, jestli to má smysl nebo ne, ale já musím říci, že mě takovýhle způsob jednání zanechává v údivu. Helmut Schulz. Děkuji, pan Hermann Schulz. Děkuji, pane předsedo. Já můžu ze 100% podpořit Bernda, který se vyjádřil kriticky. K tomu například, jak je pozměněn právní základ. A mám ještě dvě další hlediska. V rámci koncepce tohoto pomocného balíčku by mělo být také součástí přeskumu, komu všemu Ukrajina dluží, ať už jde o státy nebo eh, organizace, protože splátky takových dluhů, které Ukrajina má, budou mít přímý dopad ehm, na to, jak naloží s penězi. Mě by tedy zajímalo, jestli mezi tím si Ukrajina dojedná nějaké moratorium na dluhovou službu Eh, a zdali tedy k tomu například nezneužije tu pomoc Evropské unie, která navíc tedy je poskytována na základě chybného právního základu. A za druhé, ta kondicionalita. Eh, zní to zatím velmi vágně, mě by zajímalo, jestli jste něco konkrétně formulovali. Například nyní, když tedy Ukrajina nemá přístup na eh, finanční trhy, nemůže si půjčovat, je jasné, že sociální situace na Ukrajině se bude nadále zhoršovat. A k tomu nepomáhá pouze stabilizace. Tedy k zlepšení této situace nepomáhá pouze stabilizace hospodářství, ale my jako Evropská unie budeme zodpovědní i za zhoršování sociální situace a navíc, tedy to je moje třetí otázka, pokud jde o naléhavost, proč nepočkáme na výsledek voleb a nezvolíme nový, eh, tedy vlastně právní základ na základě vyjednávání s novou vládou a v klidu to všechno projednáme i třeba na bilaterální úrovni a pak tedy dojednáme vlastně nová kritéria pro finanční pomoc. Děkuji, Helmute. William, prosím. Děkuji, pane předsedo. Posledních pět let se zdá, že souhlasím s panem Šolcem, s koordinátorem, takže to jsou poslední chvíle, měl bych si to užít, ale mám několik podobných dotazů. A možná náměstek ředitele nám bude moci odpovědět. Hovořil jste o částce 1,6 miliard euro. Je to půjčka anebo je to určitý grant? Pokud je to půjčka, tak jaké jsou podmínky té půjčky? A ty podmínky jsou jakého typu? Další dotaz. Kolik by byla první splátka a kolik druhá splátka? Nebo řekněme to jinak, jak můžeme očekávat eh, splácení v prvním a druhém kroku. Také jste říkal, že ta druhá platba je podmíněná, ale pokud je druhá platba podmíněná, tak eh, ta první platba je také podmíněná, anebo eh, ta první platba je bez jakýchkoliv kladených podmínek. To možná můžete také vysvětlit. Dále, co říkal pan Šulc, také důležitý dotaz. Očekávali jste tyto výdaje, když jste připravovali původní rozpočet, to mně přijde dost nepravděpodobné, že by tom tak bylo. Možná to je v nějakém řádku eh, záloha nebo rezerva, ale kde najednou bereme tak ohromné částky peněz, které zde byly zmíněny. A na závěr bych chtěl požádat o pomoc, intelektuální pomoc k tomu, co říkal pan Scholz Eh, mám obavy, zda tento Evropský parlament má vlastně mandát eh, schválit eh, půjčky, granty, výdaje nebo jakkoliv to budeme definovat a obávám se, že tento parlament tento mandát nemá. Možná byste nám mohli říct své úvahy, díky kterým bych já i mý kolegové mohli dojít k závěru, zda tento parlament má či nemá v tomto ohledu mandát a zda by možná nebylo lepší počkat na nový parlament, a, který bude mít mandát a ten či onen. A to je pro tuto chvíli vše. Děkuji. Well, thank you very much. Uh, thank you for Děkuji mnohokrát za tyto dotazy. Ano, jsem velice rád, když vás vidím, že souhlasíte s kolegy, to je velice milé. Takže vidím, že i členové jiného názoru souhlasí. Takže požádám našeho hosta, aby odpověděl, prosím. Dobře, pokusím se odpovědět eh, na jednotlivé dotazy, jak budu moci. Chtěl bych eh, jenom zdůraznit to, co říkal pan předseda, že zde vlastně nemáme žádný precedent, to mohu potvrdit. Chtěl bych také říci, že jsme velice zvažovali otázku, zda by bylo proveditelné postupovat v rámci běžného postupu. Měli jsme rozsáhlou diskusi k tomuto tématu v komisi, protože pochopitelně jsme nečekali určitou kritiku ze strany Evropského parlamentu, ale nakonec to konečné rozhodnutí. Pokud bychom se vydali touto cestou, tak by to znamenalo opoždění celého procesu minimálně o měsíc. To je jedna věc. A za druhé, vzniklo by riziko ještě většího odkladu. Nyní tedy otázka, proč tato naléhavost. Myslím, že je to dáno specifičností dané situace. Takže pokud se podíváte na finanční potřeby Ukrajiny, je tam 27 milionů dolarů na období dvou let, jak už jsem říkal, ale co je ještě relevantnější pro toto období, velká část této částky, nebo zásadní část této částky vlastně spadá do následných čtyř měsíců a to je velice klíčové období, především z politického hlediska. IMF, jak jsem zmínil, se postaralo o značnou část finančních potřeb, ale IMF má také radu, tam sedí také lidé mimo Evropy a říkají, ptají se, jak tam budeme sdílet eh, finanční břemena. Má to co společného s Evropou, čili jak to rozdělíme, to znamená, že řada těchto lidí se dívá také směrem k Evropě. Takže IMF eh, zašle půjčku předem, čili tu první splátku, ale pochopitelně chtějí také nastavit určitá opatření, která se týkají sdílení břemen. A další věc, kterou nesmíme podceňovat, je zde také otázka politického signálu podpory ukrajinským lidem, což v tuto chvíli je také nesmírně důležité. To je tedy další věc, kterou musíme vzít v úvahu. Bylo zmíněno, že IMF tedy ten obchodní nástroj, jestli jsem to správně pochopil, má být použit, ale nejsem si úplně jist, zda je to pouze výlučně otázka obchodních nástrojů. Čili účelem EM, IMF není úplně usnadnění obchodu Evropskou unii, je to asistence v oblasti mikropůjček, je to země, která má problémy s nejrůznějšími platbami v tuto chvíli? Také padly otázky, které se týkají podmíněnosti. Na úvod bych chtěl jasně říci, že je tady velice důležitá podmíněnost v daném programu. Je to program IMF, který se spojuje se všemi podmínkami podobného projektu a tento projekt bude naplňován. To znamená, že pokud vezmeme v úvahu tyto podmínky, tak se musíme podívat, jak jsou uplatňovány v rámci programu IMF. Tím tedy nechci říci, že my bychom se nedali své vlastní podmínky, ale i kdybychom měli nulové podmínky z naší strany, tak eh, je tam plná podměna ze strany IMF, která je uplatňována a mohu vám říct, že ty podmínky jsou velice důležité. Dále otázka, jaká je podmíněnost eh, té první splátky. Program IMF je tedy uplatněn, ale aby tento program mohl být uplatněn, Ukrajina musí naplnit celou řadu a v tomto případě velice významných eh, předběžných kroků. To znamená celou řadu reform, které musí být implementovány předtím, než IMF může vůbec eh, schválit tento program IMF. Takže zazněla také otázka, jak je to s podmíněností ze strany Evropské unie. Já jsem vás informoval o těch různých oblastech, ale jak už jsem říkala dříve, mý kolegové nyní uh, diskutují o těchto otázkách v Kijevě. Já vím, že to není uspokojivé pro Evropský parlament, ale chtěl bych upozornit, že existuje také výbor členských států, který bude jednat s komisí. Budeme jednat o podmíněnosti, čili to není otázka přijetí nebo schválení návrhu IMF. V podstatě je to biankošek, co se týče poskytování peněz, ale jsou tam určité mezikroky. Dále zaznělo ta, jestli je to půjčka nebo grant, jedná se o půjčky, jaké jsou podmínky v případě těchto půjček. V zásadě, co děláme, a to se uplatňuje v rámci všech operací IMF, máme své vlastní náklady na půjčku, což je malá přirážka eh, k těm nákladům spojeným s návratností, ale co se týče našeho dobrého um, vyhodnocení kreditu na trzích, tam se vlastně vyhodnocuje situace v zemích, které obdržely tuto podporu. Dále tady zazněl dotaz, který se týkal dopadu na rozpočet těchto rozhodnutí, takže mohu potvrdit, že to nebylo eh, v těch nových krocích IMF nějak za to předem v úvahu. Teď eh, to začíná být konkrétnější, takže bych si rád eh, našel ten patřičný dokument. Ano, takže Takže ten starý návrh IMF byl naplánovaný. To v podstatě bylo již eh, vyhrazeno v raném daném rozpočtu a co se týče toho nového návrhu, museli jsme zvážit, jaké to bude mít eh, dopady na rozpočet v rámci nových operací IMF. Eh, ta běžná pravidla na vyhrazení finančních prostředků podstatě uvádějí, že musíme, pokud tedy propočítáváte, co ta pravidla vlastně znamenají, tak tady je požadavek na vytvoření určitých menších rezerv ve výši 82 milionů. A naše analýza je taková, že tento požadavek můžeme splnit. Takže v tuto chvíli víme, to je trošku technická záležitost, ale v podstatě víme, že oproti našim původním odhadům máme určitý prostor. Myslím si, že garanční fond v roce 2015 až do roku 2017. Tam budeme potřebovat trošku více prostoru v letech 2016 a 2017. Nicméně to může být zajištěno prostřednictvím realokace fondů v rámci kapitoly 4. A v tomto ohledu těch 500 eh, milionů operační pomoci pro Egypt, to v podstatě bylo v tuto chvíli pozastaveno a o to se zvyšuje eh, ten dostupný kapitál nebo ta dostupná finanční pomoc v, té, v rámci této půjčky. Takže to v podstatě znamená, že je to takto zajištěno v rozpočtu, aniž by to znamenalo nějaké velké potíže. Dovolte mi, abych se nyní vrátil k tomu, co bylo řečeno o velikosti. Velikosti té první splátky, druhé splátky, takže v případě IMF je to 500. Hovořil jsem o podmínkách spojených eh, s první platbou, bavili jsme se i o rozpočtových eh, otázkách, rozpočtových podmínkách a nejsem si jist, zda bych eh, měl začít eh, tady spekulovat nebo myslet nahlas. Ano, já vás o to žádám, ale Evropský parlament má mandát eh, ukončit nebo poskytnout tuto půjčku. Já nejsem právník, takže bych velice rád předal tuto otázku právníkům, ale pokud se budeme řídit článkem 213, tak by neměl vzniknout žádný problém. Pokud by takovýto problém mohl vzniknout, ale já si myslím, že tomu tak nebude, tak eh, to není v podstatě podle mého názoru relevantní. Já doufám, že se mi podařilo odpovědět na všechny tyto dotazy. Já bych pouze chtěl říct, že náš, že tento parlament je stále ještě funkčním zvoleným parlamentem a Zatím ještě máme mandát, stále ještě náš, mm, naše funkční období neskončilo. Ještě Helmut? Uh, thank you for... Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Ale vy jste vlastně neodpověděl mou otázku. Ptal jsem se na to, jak je to s, dluhovými, jak je to s dluhopisy a e, jsem se na to, komu Ukrajina dluží, komu Ukrajina bude splácet ty půjčky, ty peníze. Protože když hovoříte o tom, že je to naléhavé, že to je naléhavá situace, tak musíte vysvětlit, proč komise nemohla poskytnout tuto makrofinanční pomoc e, loni v říjnu, protože už tehdy nás komise informovala, nás Evropský parlament, že Ukrajina se nachází ve svízelné ekonomické situaci a hovořila o tom, že Ukrajina nemá schopnost splácet půjčky a dluhy. A my teď tedy na to máme reagovat, ale musíme říct si, jak tuto situaci vyřešit. Takže mě zajímá, zda to tedy bylo tak, že tehdy, v té chvíli, eh, tam byl nějaký politický důvod tehdy nedat Ukrajině pomoc. Bylo to vlastně ještě předtím, než došlo k samitu ve Vilniusu. Eh, mě to zajímá, protože sám komisař File Hovořil o velkém dopadu e, úvěru IMF, pokud, pokud by tam teda by byla poskytnut ten úvěr, a že tedy Ukrajina, uh, zda by tedy Ukrajina byla nebo nebyla tehdy schopna splnit všechny ty podmínky, aby Mezinárodní nový fond mohl um, podpořit Ukrajinu tehdy. Takže to jsem chtěla vyjasnit. A za druhé chci říci, že vy chcete vyslat Ukrajincům určitý signál naděje. Tak co tím myslíte? Jak, jaká je ta naděje? Jaký má být ten signál? No, já zcela jistě eh, chci vyslat Ukrajincům eh, signál naděje, i když jsem to takto úplně neformuloval. Řekl jsem, že bychom, že bychom jim měli vyslat určitý signál podpory. A já Jasné je, že právě tato makrofinanční pomoc je určitým signálem podpory, ale je to vlastně součástně, je to pouze součást celého balíku podpory, který připravujeme společně s dalšími. A upřímně řečeno, nevím podrobně, komu eh, Ukrajina má splácet eh, své dluhy a kdy eh, je ta splatnost. Myslím si, že je v tomto ohledu také důležité rozlišovat mezi platbami, mezi vnějšími platbami, to znamená mezi eh, platbami, které jsou z těch rezerv. To mohou být třeba různé eh, platby vlády a tak dále. Je tam určitá směs těchto plateb. Mohu vám uvést pouze třeba nějaký příklad. Nevím, že například jeden Eh, z těch věřitelů je přímo Mezinárodní eh, měnový fond. Takže třeba část toho dluhu nebo část těchto peněz by šla vlastně na splacení půjčky eh, Mezinárodnímu měnovému fondu. No ale pokud jsem to dobře pochopil, tak vy se vlastně chcete zeptat, nebo jste se také ptal na to, proč pokud ta situace už byla tak naléhavá, tak proč jsme tu pomoc neposkytli už v říjnu? Ale jsou zde dvě věci, které musíme odlišovat. Jedna věc je to, že ta celková situace se výrazně zhoršila od eh, října, zejména v lednu a v únoru došlo k velkému eh, zhoršení celé situace. Čili teď mm, Víme, že ta ekonomika celkově poklesla asi o 3 až 4 během toho čtvrtletí a je také naprosto jasné, že i ten geopolitický vývoj měl velice silný dopad na místní hospodářství a že tedy ta situace byla mnohem horší, než bylo na konci loňského roku. A pak je zde ještě další věc, která je úplně odlišná, a to je přístup místních orgánů vůči Mezinárodnímu měnovému fondu. Dovolte mi připomenout, že probíhala velice zdlouhavá jednání, která se týkala programu. Byla to jednání mezi tedy Ukrajinou a mezi MMF a tato jednání se táhla, trvalo to snad celé roky. A nakonec se stejně ta původní vláda nedohodla s Mezinárodním měnovým fondem. No a bez dohody s eh, MMF je také naprosto nemožné, aby ta, tuto makrofinanční pomoc třeba poskytovala Evropská unie nebo další. Takže teď ta situace je naprosto zásadně jiná. Máme zde vládu, která chce provádět reformy, která se chce dohodnout s MMF a tím pádem vlastně se otevírají dveře i pro poskytnutí makrofinanční pomoci. Dobře, děkujeme. E, já tedy za náš výbor bych chtěl e, oficiálně poděkovat panu um, náměstkovi, který se zastupoval e, GŘ Ekofin. Myslím si, že v našem výboru je to vždy obtížné odpovídat naše otázky, ale vlastně naším, naší prací je právě pokládat obtížné otázky. A do těch ty obtížné otázky položil Takže děkuji. Já bych chtěl ještě říci, že vzhledem k tomu, že toto je poslední schůze, tak musíme vlastně schválit zápis z dnešního jednání, což je docela problematické, protože to, ten, ten zápis ještě nebyl eh, sepsán. Takže navrhuji, abychom eh, dali sekretariátu důvěru, že ten zápis bude v pořádku, ale zcela jistě se mnozí z vás vrátí a v září tedy můžete případně vznést nějaké námitky vůči eh, Marielině zápisu. Takže souhlasíte s tímto navrhovaným postupem? Děkuji. Děkuji vám také za účast na dnešní schůzi. Teď nás čeká schůze koordinátorů a také vám tedy popřeji hezké léto, hezkou eh, volební pauzu a také vám přeji, abyste byli znovu zvoleni.